že do Evropského parlamentu byl zvolen pan Sosněrs a pan Gabelič s účinností k 22. březnu 2018, respektive 4. dubnu 2018. Tyto poslanci nahrazují pány Korvina Mikeho a pana Nilsona. Já vítám nové kolegy a připomínám, že tedy v parlamentu eh, zasedají a mohou plně požívat svých práv. Eh, v návaznosti na zvolení pana Pitely a pana Salviniho do italského senátu a pana Fontány do italské poslanecké sněmovny parlament konstatuje, že jejich místa jsou uvolněna k 23. března 2018. Dále pan Jean-Paul Denano se vzdal mandátu a parlament tedy konstatuje, že k 11. červnu je jeho místo volné a informuje o tom příslušné národní úřady. Výbor Jury ověřil eh, tedy listiny pana Šaka Kolom.